77a6 jednacího řádu předseda konference předsedů mě informoval, že nepadly žádné námitky doporučení, na doporučení výboru EMPL, co se týká rozhodnutí neprotestovat proti aktu v přenesené pravomoci. Eh, pokud v rámci 24 hodin eh, žádná politická frakce nebo alespoň 40 poslanců nevznese žádné námitky, bude toto doporučení považováno za, schváleno, za schválené, jinak bude předloženo k hlasování. Toto doporučení je k dispozici na našich webových stránkách.